Eh, chers collègues. Vážení kolegové, děkuji vám, že jste se dostavili a navrhuji, abychom začali s naší prací, i když jistý počet kolegů nám dal vědět, že bohužel se nemohou dnes dopoledne dostavit. Začneme a já dám slovo kolegovi Kelmelovi, který je naším zpravodajem pro dvě důležité zprávy, které jsou projednávány také na komisi, výboru Liby, to interoperativa mezi různými informačními systémy, které se týkají policejní a soudní spolupráce víz a kontrol hranic. Eh, ty dvě zprávy jsou velice podobné, i když eh, se opírají o různou logiku. Ty jedna se týká tedy hranic a víz a druhá se týká policejní a soudní spolupráce. A tímto i hned předávám slovo kolegovi Kelmelovi. Děkuji, pane předsedo. Ano, vy už jste to v podstatě schrnul, řekl jste to zásadní a tím to mohu v podstatě ještě jen dokončit. Přesto bych rád kolegům nabídl několik detailů. Měli bychom předeslat jednu věc. Nyní jde o modernizaci IT a také o doplnění. Každý, kdo se trochu vyzná v této oblasti, ví, že je tomu takto za, začínají se nějaké IT projekty, protože někdo má většinou nějaký dobrý nápad, pak se vytvoří řešení pro jistou oblast a někde jinde mají ale jiné požadavky a pak zase tam někdo něco vyvine a nakonec máme tak, taková ta takzvaná ostrovní řešení, tedy velice dobré projekty, které ale nejsou mezi sebou propojeny, což tedy znamená, že tam chybí to takzvané rozhraní tak aby bylo možné ta jednotlivá řešení mezi sebou propojit. A co se týče osobních údajů, tak zde máme ten velice, tu velice specifickou výzvu, že osobní údaje musí být eh, eh, uchovávány velice bezpečně, musí se s nimi zacházet velice citlivě a proto je třeba mít vysokou úroveň bezpečnosti. A v tomto kontextu komise nyní představila návrh, abychom z různých eh, IT systémů v podstatě vytvořili jeden celkový systém, který z právního a technického hlediska ovšem zůstane nadále oddělen právě tak, aby oblast eh, bezpečnosti osobních údajů byla dobře zabezpečena, abychom neměli toho takzvaného skleněného občana, že bychom měli veškeré údaje o občanech v jedné databázi což by bylo vlastně optimální z technického hlediska, ale e, nakonec by to vedlo k tomu, že bychom měli na jednom místě veškeré údaje a to nemůžeme udělat právě z důvodu ochrany osobních údajů, nebo nechceme, alespoň bychom tomu měli přistupovat velice opatrně. Proto si myslím, že návrh komise jde přesně tím správným směrem. I nadále máme vysokou úroveň ochrany údajů, citlivé údaje máme oddělené a nyní máme rozhraní a pomocí těchto rozhraní v případě potřeby jsme schopni tyto databáze propojit tak, aby mohly být používány dobře v praxi. Nyní tedy jde o to, abychom tu IT architekturu v Evropské unii lépe mohli propojit. To celé se nazývá interoperabilita a tu chceme vytvořit pro různé oblasti. Zejména se jedná o Schengenský informační systém, dále o systém Eurodac, o vízový informační systém a nad to ještě o dodatečné tři nové systémy. Jednak ten systém vstupu a výstupu, tomu se krátkou říká EES, pak je to Evropský Evropské cestovní nominace k systému povolování ETIAS a Evropský informační systém pro tržní rejstříky pro příslušníky třetích států. O tom jsme hovořili již před několika měsíci. Abych to celé aby bylo možné to celé jak jaksi takto schrnout, či dát dohromady, chceme, hodlá se zřídit Evropský vyhledávací portál, to je společná služba pro srovnání biometrických údajů, dále společné uložiště pro údaje o identity, identitě a dále detektor pro eh, vícečetné identity. To je velice nutné pro to, abychom zabránili tomu, že osoby, které mají nějaké přezdívky nebo u, u, jak si řeknou o sobě údaje, které jsou špatné, sice byly v těch databázích, ale pak bezpečnostní složky nejsou schopny, pokud si to porovnávají, získat odpovídající správné informace. Ani nyní inteligentní lidé vytvořili systémy, jak tomu zabránit, jak bychom tedy mohli zlepšit eh, situaci v této oblasti. Jedná se o technické detaily, eh, k, kterým já nerozumím do detailu, ale já se nedomnívám, že tomu musíme takto detailně rozumět. Ty věci nejenom zní velice logicky, já jsem si jistý, že logické jsou. O ochraně údajů jsem již eh, něco řekl, já si myslím, že to momentálně nemusím dále rozvádět. Jde o to, že jak na úrovni Evropské unie, například databanky databáze Interpolu a Europolu můžeme takto propojit na evropské úrovni a rovněž si přejeme, aby vše, co již existuje na národní úrovni, bylo odpovědajícím způsobem zahrnuto do této interoperability. Celá konkrétní to pro nás rozpočet znamená, že tyto čtyři prvky interoperability a ten centrální, to centrální úložiště musíme vytvořit a musíme eh, ho uvést do provozu. Proto musíme vytvořit eh, odpovídající údaje a aktualizovat již stávající rozhraní, tak aby byla schopná pracovat na této nové úrovni a pak musíme samozřejmě vyškolit odpovídající personál. Za devět let od roku 2019 do roku 2027 celkově se odhaduje, budeme potřebovat 424 milionů eur. To jsou tedy ty odhadované náklady Eh, v průměru ročně 15 milionů eur. Náklady se takto rozdělují 220 milionů eur eh, pro EU EASO, pak 136 milionů pro členské státy pro prokrytí změn 48,9 milionů eur pro Europol a modernizaci IT systému Europolu 5 milionů eur pro Frontex 2 miliony eur pro CEPOL, to je agentura pro vzdělávání a výcvik, a asi 8 milionů eur pro generální ředitelství Home, tedy celkově je to 424 milionů eur, které takto vynaložíme. A pokud se podíváme na ten blok EU Líza, to je 225 milionů eur, to je ten největší blok, když se na to podíváme ještě podrobně, tak se to, je to rozděluje na 86 milionů eur pro e, vyvíjení programu, dále 56 milionů eur pro údržbu, na migraci údojů 25 milionů eur a 19 milionů eur na modernizaci a přizpůsobení se ECRISu. E, z finančního hlediska je to tedy velice zásadní projekt, ale jsem si jistý, že tato investice je dobrá investice. Je to investice, která zlepší zásadním způsobem bezpečnost v Evropě a zároveň zajistí velice vysokou úroveň ochrany údajů. A já jsem si jist, že tímto zavádíme přesně to, co od nás občané očekávají, totiž dáváme bezpečnostním orgánům k dispozici dostatečné nástroje pro to, aby mohli efektivně pracovat. Z mého pohledu je žádoucí obzvláště jedna věc a to, aby jak komise, tak veškeré agentury, které nyní budou eh, dělat to provádění, tu implementaci této záležitosti, mohly mít eh, nejvyšší míru efektivnosti, což znamená za prvé chceme mít možnost, že se můžeme spolehnout na tento odhad nákladů. Není možné, aby se nám stalo, že v průběhu toho projektu pak někdo zjistí, že ty plánované náklady nejsou, že nestačí. A také je velice důležité i jedna věc, je třeba, abychom vytvořili vysokou transparentnost těch nákladů, toho, jak se peníze využijí. Když jsem o tom hovořil na začátku, hovoříme o celé řadě technických detailů. Pokud nejste IT odborník a ne zabýváte se takovýmto projektem celé měsíce, tak prostě musíte věřit tomu, co vám řeknou odborníci. Musíte se na to spolehnout. Ale z toho vyplývá jedna věc. Až se to celé bude implementovat, musí být zajištěno, že při zadávání těch veřejných zachází zakázek buduje kdy, vždy k dispozici dostatečný počet eh, nabídek uchazečů, abychom eh, za ty peníze z rozpočtu dostali dobré, dobře odvedenou práci, aby ty peníze byly vynaloženy správně. Eh, z tohoto pohledu jsem přesvědčen, že bychom jako výbor pro rozpočet měli s těmito novými opatřeními souhlasit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pane Kelmele, a teď dám slovo stínovým zpravodajům nejrůznějších skupin a za EPP eh, e je to pan Fernandez, který nahrazuje pana Lamasura. Merci, monsieur le Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se pokusím nahradit našeho kolegu Alena Lamasura, ale nejsem tedy dostatečně na výši, abych to udělal, no ale každopádně se o to pokusím. Pan Alan Lamasur se omlouvá, že tady dnes nemůže být a děkuje za kvalitu práce zpravodajů k této otázce. Alan Lamassur se domnívá, že je to eh, velice naléhavá výzva pro eh, za bezpečnost Unie, pro zajištění ochrany hranic a pro pomoc migraci. Jako eh, stínový zpravodaj Alan Lamassur je příznivě nakloněn návrhu Evropské komise k částce navrhovaných závazků se domnívá, že se zdá to slabé ve srovnání s výsledky, které se očekávají. A um, rozpočtová, um, autor, rozpočtový orgán by měl být informován o fungování všech nových nástrojů. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A teď má slovo Děkartě Zapal zase zastupuje stínového zpravodaje, který tady nemůže být. Děkuji vám mnohokrát. Jsme tady vlastně všichni náhradníci náhradníků. Každopádně chci poděkovat panu Kelmelovi za jeho návrhy a se eh, odkládat. A proto jsem ráda, že se tady soustředíme výločně na tu rozpočtovou část. Mám tady jednu otázku, nevím, jestli je to na pana Kelmela nebo na komisi, hm, protože se říká, že to bude pokryto současným programem, z ISF, což je Fond pro vnitřní bezpečnost, eh, protože se říká, že je dostatek peněz. Čili já se chci zeptat na to, jak vypadá teda ta dosta, tedy ta dostatečnost závazku. Nejsme proti, protože to neznamená, že se budou krátit nějaké programy, aby se zavedlo něco nového, ale zdá se, že to je v celkové koncepci programu a proto se mi zdá rozumné, aby se to financovalo z toho. Ale tato dostatečnost závazku, eh, z čeho vyplývá? Eh, k tomu bych ráda měla několik informací a potom potom ke konkrétním pozměňovacím návrhům pana Kilmela podíváme se na některé, se nám zdají dobré, eh, co se sníže, týče snížení stropů v určitých případech, to se mi zdá možná trochu eh, přehnané. A lhuty z jednoho na šest měsíců, to se mi zdá trošku moc, ale jinak si myslím, že budeme v podstatě souhlasit s tím. Děkuji. A pakliže mi povolí, dovolí kolegové, já jsem stínovým zpravodajem a víte, že jsem také člen výboru LIBE takže budu respektovat tu radu, která právě tady řekla Aider, abychom se striktně o strategickou významnost tohoto návrhu. Máme tady eh, systém centralizovaných systémů, eh, které nemají propojení. Víte, že tady máme Schengen, vízový systém, máme tady Eurodac eh, pro příslušníky třetích států, kteří nelegálně přicházejí na území farmací. Není maximální pro zabezpečení kontroly migrace. Já vítám zprávu pana Kölmela, eh, s níž souhlasím. Rád bych poznamenal, že pravděpodobně, a myslím si, že o tom vlastně také řekl požadavky finanční komise, tím, eh, že pro určitý počet těch nových systémů pro interoperability by to některé, některé státy chtěly zavést takzvaných backup, to znamená takový systém zajištění. A to bude taky něco stát a mm, to je tady v rámci vyjednávání, ke kterým dojde mezi radou a parlamentem a dojde-li k dohodě, musí být ekvivalentní a tady si myslím, že bude také ještě, budou s tím spojeny také ještě nějaké dodatečné náklady. Takže já mm, si velice vážím zprávy pana Kölmela. Zazněla tady otázka eh, paní Kardia Zabal a já požádám komisi, aby nám na to odpověděla. Bych eh, chtěl poděkovat za podporu zpravodaje návrhu komise, je to pro nás nesmírně důležité. Má neustále na vědomí, ty projekty by měly být skutečně plněny zejména s ohledem na nákladovou účinnost, úspornost. K tomu, co říkala paní Zabal, chci jenom poukázat na to, že samozřejmě, že celkově roky 19 a 20 jsou omezeny na 32 milionů čili méně než 10 eh, celkové částky. A právě to roky 19 a 20 jsou omezeny na 32 milionů, čili méně než 10 eh, celkové částky. A právě to umožňuje komisi říci, že těchto 32 milionů má být znovu realokováno ze stávající eh, prostředků na ISF. A pokud jde o frekvenci oznamovací povinnosti, tak k tomu se mohu také vyjádřit. Komise sdílí váš názor a chce připomenout, že nařízení o systému vstupu a výstupu vstoupilo v platnost na konci loňského roku a v tomto nařízení v jeho poslední verzi Evropský parlament zvýšil oznamovací povinnost, to je to funguje rovněž v kontextu interoperability a to je právě to, o čem se tu dnes také bavíme. Takže z hlediska těch pozměňovacích návrhů, tak není moč na místě, protože projekt interoperability je méně riskantní než systém vstupu a výstupu, takže my apelujeme za to, abychom nepředkládali další oznamovací povinnosti, kromě těch, které již komise navrhla. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Jirel. Bereme na vědomí vaš, vaše doporučení, ale samozřejmě jsme svrchovaní v našich návrzích. Howard. Um, thank you, uh... Děkuji, pane předsedo. Velmi jednoduše. Interoperabilní technologie už existují, už bychom se mohli vydat. Ale jen bych se chtěl obrátit na zástupce komise. Ten projekt už má asi devět let a hrozí, že některé technologie se v průběhu tohoto období takže by mě zajímalo posouzení rizik a potenciálních rozpočtových dopadů. To může být těžko od, zodpověditelná otázka, ale je zkrátka důležité, aby ten systém byl uh, přizpůsobitelný dalšímu vývoji těch procesů a říkám si v tomto kontextu, zdá uh, eh, také ten... Děkuji. Komise Chce se, chcete se vyjádřit? Ano, děkuji. Pane dobré, této otázce dám slovo kolegovi z DG Home, který tu dne. Rozpočet je eh, počítán na 9 let, abychom měli celkový přehled o výdajích za dlouhou dobu. Ale návrh z hlediska rozvojového období je daleko kratší tedy. Takže když se podíváte na finanční, na, na dlouhou dobu. Ale návrh z hlediska rozvojového období je daleko kratší tedy. Takže když se podíváte na finanční, na, na, ten, eh, na ty dokumenty, eh, tak na stránce 82 je přehled různých částí kom- i náklady na údržbu velmi správně říkáte, že může dojít k určitému vývoji, vývoji technologie v průběhu té doby. To je něco, co je jaksi bytostné eh, jakýmkoliv informačním projektem. například systém VIS, bylo to podobné, ale přesto se to udrželo v rámci toho předem stanoveného rozpočtu. Takže my všichni vycházíme z děkuji. Chce se, chcete se znovu vyjádřit, pane Howard? Nikoli. Dobrá. Nikdo další nepožádá o slovo. Takže slovo dostane znovu pan Kelmal na závěr této rozpravy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům kteří vys- a proto se e, obracím na pana Fernandeše, který ho dnes nahrazuje, je jistě efektivním a intenzivním. se týče e, mobilizace fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro Air France, naším zpravodajem, respektive zpravodaj je proto, aby tento fond byl použit e, pro tento cíl Mnoho lidí již mělo uh, užitek z tohoto fondu, mnoho lidí, kteří ztratili zaměstnání. Co se týče této otázky, náš zpravodaj chce připomenout, že 8. června každý den a doufejme, že nařízení to pomůže vyřešit, ale také bychom chtěli poukázat na to, že je třeba nastolit vnitřní odpovědnost, jakož i sociálního dialogu se zaměstnanci leteckých společností, k čemuž bohužel zatím nedocházelo a mělo by k tomu dojít. A my budeme velice bděle sledovat jakým způsobem to bude mít dopad na jednotlivých území a také na jednotlivém uzavírání smluv a se subdodavateli Středkům z Fondu pro přizpůsobení globalizace A toto je zase krásný příklad, na kterém je vidět, že s tímto fondem samozřejmě se sleduje. Už bude moci znovu říci ano, z evropského pohledu to tak, takže něco zaplatíme pro zaměstnance. Samozřejmě si přejeme, aby nebyli nezaměstnaní samozřejmě chceme dát lidým státům, kde je také ten přehled o tom, jinak budeme dělat přesně to, co nám právem občané vyčítají, protože jsme velice netransparentní, je tady celá řada různých hrnců, z kterých se prostě dávají peníze a to naši občané nechtějí. Děkuji vám, pane Kelmele, pan Fernandez. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že třeba vysvětlit, že zaměstnanci, eh, kteří dostali výpověď, dostali výpověď. Tento fond není proto, aby se pomáhalo podnikům je třeba trvat na tomto bodu. Když si uvědomíme, že by to, když si myslíme, že by to mohlo pomáhat podnikům, no tak v tom případě chápu ty protiargumenty, ale tento fond není určen pro podniky. Eh, někdo, kdo přišel o práci, eh, to vůbec nesouvisí s tím, zda eh, to zaměstnání bylo v nějakém veřejném podniku nebo nestátním podniku. To je prostě někdo, kdo přišel o práci a mm, z důvodu ztráty zaměstnání, prostě a to souvisí s globalizací, je třeba jim pomoci. Máme tady fond, abychom pomáhali osobám, lidem, kteří e, přišli o práci a tyto peníze by jim měly pomoct najít novou práci. A právě z tohoto důvodu podporujeme, podporujeme využití tohoto fondu pro evropské občany, kteří přišli o zaměstnání. Pravidla. A mohli bychom být proti pravidlům, která byla schválena, ale pravidla, která byla schválena, se respektují a my obhajujeme využívání tohoto fondu právě za respektování pravidel, aby to mohlo pomoci zaměstnancům, kteří dostali výpověď. Děkuji vám. Děkuji. A teď má slovo naše kolegyně Gresle. Děkuji vám mnohokrát. E, I mně to přijde podivné, ten, tato žádost, protože to už je druhá žádost stejné firmy. A je to státní podnik, 60% akcí patří francouzskému státu. Co bychom tady měli ještě financovat? Domnívám se, že bychom měli povzbudit Air France, že tím povzbudíme Air France dalším. Se pochybné, děkuji mnohokrát. Uh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, <laughs> je passe la parole. Předávám slovo panu Kelmalovi. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou stala stručně k tomu, co řekl kolega Fernandez. Eh, to jeho vysvětlení, že se tady jedná o ty nezaměstnané, o, lidé, o lidi, kteří ztratili práci a ne o firmy, je z formálního hlediska správné. Ale já jsem to ve svém příspěvku vůbec takto nemyslel. A já doufám, že to takto jasně prošlo. Bohužel v celé Evropské unii máme 7% eh, nezaměstnanost. A existuje několik pravidel. Já vůbec netvrdím, že ta pravidla nebyla dodržena, ale tato pravidla se týkají velice málo případů z těchto mnoha milionů nezaměstnaných, tedy i když to domyslíme do konce, tak by to znamenalo, že to, co děláme pomocí fondu EGF, bychom měli zavést v podstatě pro všechny, nezam, eh, kteří ztratili práci. Což by vedlo k tomu, což se tady někdy i požaduje, že chceme mít um, pojištění z nezaměstnanosti evropské, ale to bychom se dostávali již do transferové unie. A z tohoto pohledu možná pro vás je to jen maličkost, ale ukazuje to, jakým směrem by to mohlo jít. A ve smyslu transparentnosti to takto musíme jasně pojmenovat. A pokud zde existují strany či poslanci, kteří si přejí evropské pojištění nezaměstnanosti, výborně, tak ať se to zavedou příští rok jsou volby, tak můžete do toho jít s touto ideou jít do volební kampaně, říct, že to chcete a občané si pak rozhodnou za to, tak to chtějí nebo ne. A ještě poznámka k včerejšímu dnu, tam jsme hovořili také o otázkách financování. Ono to zní možná velmi moderně a solidárně, když řekneme, že již nebudeme rozlišovat mezi čistými plátcemi a čistými příjemci, ale fakticky tyto země existují. Tady si může říkat každý, kdo chce, ale kdo nebere fakt... Jsem velice překvapená, když tady slyším tyto komentáře. Já nevím, zda nařízení pro fond přizpůsobení se globalizace znamená něco jiného v Němčině, ale tady nikdy nehovoříme o podpoře podniku a v případě Air France ne, tam to není jinak. My se snažíme dát peníze městnancům, kteří přišli o práci, aby hledali vzdělání eh, takové, které jim umožní začlenit se zase do světa práce a to je Evropský sociální fond ale fond na přizpůsobení se globalizaci eh, je určen pro případy, které mají veliký dopad. A eh, když se psíme se dívat na tu pozitivní stránku, a to znamená pomoci snížit evropskou nezaměstnanost. A eh, proto musíme přijít i s touto ideou do voleb. A myslím si, že co se týče pojištění mm, mezinárodního, no tak to uvidíme, jak to bude ve volbě. Děkuji, pane předsedo. Já nemám žádný problém háje tento fond. A tento fond, když se na něj podívám, tak na, z hlediska jeho výkonu je používán zejména pro severní země Evropské unie. Nemám žádný problém hájit to, že aby všech, všechny země dostaly možnost ho využívat. I Německo ho využilo. Belgie ho využila. Finsko rovněž mnohokrát. Já chápu, že jste proti použití tohoto fondu a můžete to říct také Němcům, kteří již ho mohli využít. Musí vědět, že jste proti tomuto fondu, který má pomoci lidem, kteří přišli o zaměstnání tento fond není pro firmy. To musí být jasně řečeno. Tento fond je pro jednotlivé osoby, pro jednotlivce, kteří eh, byli připraveni o práci, abychom jim pomohli znovu získat zaměstnání. To je smysl tohoto fondu, není to eh, na záchranu nějakých podniků. A máte se to a několikrát se to tu objevilo paní Gresle. A chci upřesnit jednu věc. Pokud jde o fond přizpůsobení se globalizaci, budete mít možnost v brzké době vznést všechny. A kromě toho se blíží volební kampaň a v průběhu této volební kampaně budete moci před veřejností rozvinout všechny vaše myšlenky. Ale problém, který teď... Bien. Uh, je vous remercie. Donc... Děkuji. Takže skupiny se teď vyjadřují, by se měli vyjadřovat věcně k tomuto tématu, tak, jak bylo předloženo. Zbytek můžete řešit průběhu kampaně. Mikrofon? Mikrofon? Není zapnut. Datum pro předložení pozměňovacích návrhů? Dobrý. Eh, Poledne. A nyní přecházíme k další zprávě kolega, kolegu Murešana, který se eh, nás. Děkuji vám, zdravím vás. Tento návrh opravného rozpočtu číslo 2 je 18, eh, je to víceméně automatická záležitost pro nás, pro parlament ten přebytek z implementace rozského rozpočtu byl 555 milionů eur a to se teď převádí do rozpočtu z letošního, letošní, letošní rok a tím pádem to sníží. Samozřejmě bychom měli zohlednit celkový obrázek a skutečnost, že v loňském roce jsme viděli, že implementace rozpočtu byla poněkud zklamáním, nedařilo se tak, jak jsme očekávali a komise navrhla opravný rozpočet číslo 6, že se nám podařilo dokonale implementovat eh, rozpočet z loňského roku a zaměříme se jenom na těch 555 milionů eur přebytku, tak si musíme eh, udržet na mysli celkový obrázek a uvědomit si, že ten přebytek je tak, eh, jak jsme čekali, protože část z 1B se nedostala k eh, koncovým příjemcům, a takže je ten rozpočet na rok 2018 ještě důležitější, budeme eh, se o tom moci bavit v dalším bodě. To znamená plnění rozpočtu na rok 2018. Že kromě těchto přebytků, které budou v evropském rozpočtu, by evropský rozpočet rovněž měl používat znovu využívat jakýchkoliv příjmů z pokut nebo pozdních pladeb bez snížení, snížení příspěvku na základě hrubého eh, eh, národního příjmu členských států. A pak je tu eh, návrh parlamentu na vytvoření zvláštní rezervy, která by se postupně plnila, by to bylo vlastně ne, eh, různé eh, a již z čehož by se hradily různé neočekávané výdaje. I jakožto běžný občan vím, že musím spořit každý měsíc, abych měl peníze na nenadále výdaje. A to mohu jedině, pokud mám nějaké úspory. A evropský rozpočet je přesně v té situaci, kdy uh, mohou být nějaké nenadále výdaje, ale nemůžeme na ně spořit. Ale my chceme být zodpovědní, tak, aby když máme nějaký nečekaný příjem, abychom ho mohli dát stranou. Abychom pak mohli hradit nějaké neočekávané situace, neočekávané výdaje. A Eh, viděli jsme, že takových neočekávaných výdajů eh, bylo hodně. Třeba migrace, uprchlická krize, teroristé, eh, pomoc uprchlíkům v Řecku. A na, například pokud uh, prodloužíme uh, dohodu uh, pomoc uh, uprchlíkům v rámci Turecka, EFSI, prodloužení EFSI, různé návrhy Eh, Rady a komise, všechno, co bylo začleněno do tohoto rámce, mnoho z toho jsou věci, s kterými se nepočítalo, eh, těžko eh, to můžeme financovat, aniž bychom ohrozili stávající projekty. Pokud máme nějaký nečekaný příjem, no tak najdeme nějaký způsob, jak to ušetřit. Takže toto je z mé strany vše. To jsou důležité politické postřehy pro tuto sněmovnu. Pomohlo by nám to Eh, lépe eh, lepším způsobem zpravovat rozpočet do budoucna a eh, ta zpráva je návrhem lhuta pro pozměňovací návrhy pro kolegy, jenom abyste věděli, je 31. května v poledne a hlasování na výboru se bude konat 18. 19. června. To je z mé strany zatím vše. Děkuji. Thank you very much. Takže slovo dostává Eder. Gracias, presidente. Děkuji mnohokrát, právě pan Muresan. Ehm, v zásadě se jedná o dvě věci. Za prvé, tento přebytek je podstatně nízký, ale to souvisí také s opravnými rozpočty z konce minulého roku, kde bylo vidět, že Eh, využívání nebylo na úrovni potřeb ani přá. Mohli uplatňovat tuto metodu úspor, jak vysvětlil pan zpravodaj, vytvořením této speciální rezervy, eh, z níž by šly například eh, příjmy nepředvídané, proto, protože jinak tady budeme mít problémy vyjednávání a to mocí Turecku, protože tady máme různé, velmi různé mm, postoje. Eh, především tady je ten postoj rady a proti tomu máme opravdu výhradu a je zapotřebí, abychom měli peníze. A mm, když by tady ta rezerva existovala, by náš postoj byl daleko snažší. Děkuji. Také vyjádřil ALDE Musím říct i panu Murešanovi, že naprosto souhlasíme, a tady nebudu opakovat to, co již bylo řečeno panem Murešanom a paní Gardia Zabal, naprosto souhlasíme s jeho zprávou. Bod 3, kde říct, to je něco, co tady požadujeme již celá léta. Já osobně lituji, že v návrhu, který byl představen komisí, co se týče nových zdrojů, které by mohly být eh, vytvořeny pro evropský rozpočet, eh, že v tomto návrhu tento návrh chybí na vytvoření ty speciální. Tedy, pane Mudešane, vy jste nám dal to datum eh, tu pro pozměňovací návrhy, to je 31. května v poledne. A pokračujeme dál v našem pořadu jednání a ještě připomínám, pokud se zapomení, že pan Atuji zaslal dopis paní Kal, nebo zašle dopis paní Štu. Týká se to zejména transferu komise, pak se to týká eh, zpětného uvádění prostředků a, a dále jistých rozhodnutí, které mají dopad na rozpočet, například podloužení e, pomoci pro Turecko či závaz uzavřen rozpočtový rok 2017. A e, to by nám mohlo také dát jisté informace, které se týkají rozpočtu 2018 a já dávám slovo panu Morešanovi. Děkuji za slovo a dovolte mi představit několik bodů. Nejprve obrátit vaši pozornost k novému formátu týdenní implementační zprávy a dále jakýsi celkový obrázek výkonu rozpočtu. Dále bych eh, specificky hovořil o soudržnosti, to znamená okruh 1b. Dále celkový přehled těch autonomních převodů a Dále se chci vrátit k těm závazkům pro Syrii a Jemen. A dále, jak jsme na tom, pokud jde o eh, ten systém pro uprchlíky v Turecku a o dále opravné rozpočty. Takže chci eh, nejprve obrátit eh, vaši pozornost k té implementační zprávě, umožňuje tomuto výboru eh, a vašim asistentům a tak dále si udělat představu o tom, jak, je plní, jak se plní rozpočet, protože máme teď agregace na úrovni programu, takže je to snadněji eh, srozumitelnější také autonomní převody komise. Vytvořili jsme tu zde dvě samostatné kategorie. To jsou ty převody, to jsou rozpočtového orgánu a autonomní transfery. Takže vidíte, jestli komise něco převedla mezi programy. Doufám, že toto bude užitečné v rámci plnění rozpočtu. Pokud jde o celkově o plnění rozpočtu, tak pokud jde o prostředky na závazky, tak celkově jsme na implementační úrovni 81%, zatímco v loňském roce jsme ve stejnou dobu byli na 76% plnění. Tato procenta jsou vysoká i v loňském roce, i v letošním, protože Eh, největší skupiny výdajů eh, zemědělství a soudržnost jsou eh, plně tedy v závazcích, takže to je jasné, že máme vysokou míru plnění, pokud jde o platby. Tak tam jsme na úrovni 41% oproti loňskému roku, kdy jsme v, ten, tutéž dobu byli na 36%. To znamená, jsme Eh, na tom trochu lépe než v loňském roce. Ale i tak je to dost brzo a na to, abychom eh, vyvozovali nějaké definitivní závěry. A pokud jde o situaci plnění soudržnosti v, plat, v rámci pladeb, protože pokud jde o závazky, tak tam je to již plně implementováno, tak chci potvrdit, že eh, to, co jsme měli, ty nedořešené eh, eh, platby 2,5 nebo 3 miliardy v loňském roce, to bylo zaplaceno. To bylo vyplaceno na začátku letošního roku, už v lednu. A momentálně je situace taková, že z rozpočtu 47 miliard plateb v platbách na soudržnost jsme implementovali 7,5 16 až 17 Nové ehm, platby z prvních čtyř měsíců, to je 5,5 miliardy. To zatím, eh, tato to, to nízká, nízký, nízké číslo oproti celkovému rozpočtu zatím nevede k žádným konkrétním závěrům, protože vlastní Eh, předpovědi členských států předpokládají, že se situace změní ke konci roku, že oproti loňskému roku pravděpodobně půl nebo více půlka se tedy dostane až někdy v, v listopadu, přijde až v listopadu nebo v prosinci a těch 5,5 miliardy nových um, uh, požadavků na platby již byly zpracovány a zaplaceny nebo jsou nyní propláceny. A e, vzhledem k tomu takzvanému backloadingu těch e, předpovědí nemůžeme zatím vyvozovat žádné závěry k provádění soudržnosti. Koncem července jsme předtím dostali aktualizovanou, e, máme mít aktualizovanou předpověď členských států, z které vyplyne, jestli bude zachována předchozí předpověď na rok 2018, anebo eh, jestli se to nějakým způsobem uspůsobí. Pokud jde o další bod, ty autonomní transfery, tak chci obrátit vaši pozornost na dvě, eh, na dva prvky. 45 milionů jsme převedli mezi kategoriemi regionů a to je automatický výsledek reprogramování na úrovni členských států, kde některé fondy byly převedeny mezi těmi kategoriemi. Také pod okruhem 3 jsme převedli 8 milionů z Fondu pro vnitřní bezpečnost na Europol protože bylo potřeba zajistit další financování pro eh, rozšifrovávací kapacity Europolu a posílit také Europol, pokud jde o eh, výdaje na eh, hostění některých na navštěvujících příslušníků v rámci hotspotu. Většina je, převodu je v rámci programu mezi různými rozpočtovými liniemi je, je toho, téhož programu. Čili mají omezený význam pro členy tohoto výboru. Pokud jde o převody mezi programy, tak ty byly omezené, jak vidíte v týdenní zprávě, tak ty, tyto převody jsou omezeny na milion, půl, milion, půl milionu a podobně, takže jsou to malé částky. Není to něco, na co bych vás musel v tuto chvíli výrazněji upozorňovat. Pokud jde o závazky komise k Sýrie a Jemenu, tady byla žádost od pana Murešana. Pokud jde o Sýrii, zaslali jsme písemnou informaci sekretariátu tomu, tohoto výboru s podrobnostmi ohledně toho závazku z konference 23. 24. dubna, stejně jako v uplynulých letech. I v tomto případě komise za Evropskou unii přislíbila 560 milionů, stejnou částku jako v loňském roce. A v rámci, v rámci rozpočtu 2019 návrhu navrhneme tuto částku prostřednictvím téhož mixu přeprogramování a čerstvých prostředků, tak jak jsme to navrhli v loňském roce. Nechci předjímat rozhodnutí, které musí komise teprve přijmout. Pokud jde o Jemen, tak se konala konference Spojených národů, kterou hostilo Švédsko a Švýcarsko. V rámci dvou miliardového příslibu na této události také 2 miliardy tedy v amerických dolarech přislíbila komise a 107,5 milionů na rok 2018 evropského, evropského rozpočtu, což má nasledující skladbu 37 milionů humanitární pomoci to odpovídá původní alokaci pro Jemen v rámci toho humanitárního nástroje. Pak jsme eh, také schválili transfer, jimž se má ještě posílit převod pro Jemen z té rezervy na mimořádnou pomoc. Toto rozhodnutí o tomto eh, převodu ještě nebylo eh, přijato toto posílení bude použito samozřejmě také pro Jemen. Takže 37 milionů z humanitární pomoci, další komponent 66 milionů z rozvojové pomoci a 5 milionů z nástroje, který má přispívat na stabilizaci. 66 milionů z rozvojové pomoci a 5 milionů z nástroje, který má přispívat na stabilitu a mír. Tím se dostáváme na 107,5. Pokud jde o pomoc uprchlíkům v Turecku, tu facilitu na pomoc eh, uprchlíkům v Turecku, tak 28 členských států se blíží jednomyslné dohodě v tom smyslu, že bilaterální příspěvky členských států by měly být eh, jedna, jedna miliarda, jeden členský stát momentálně prochází změnou vlády, takže očekáváme na formální dohodu. Ale zdá se, že bude jednomyslná dohoda v krátké době. Takže aspoň pokud jde o radu, tak by to znamenalo, že zbývající dvě miliardy by měly přijít z eh, evropského rozpočtu. A ještě poslední informace. Spolu s návrhem rozpočtu na 2019 příští týden by komise měla také schválit opravný rozpočet číslo 3 2018, který bude zahrnovat návrh na financování té části 2018 na FFD, to je další část těch 3 miliard. A pak ke konci 31. května komise schválí opravný rozpočet číslo 4, což je omezená část návrhu na fond Solidarity, což souvisí hlavně s se záplavami v Lotyšsku, na Litvě a v Polsku. A další návrh je přizpůsobení příjmu a aktualizace vlastních zdrojů. To by mělo být číslo 5 a k tomu nemám specifické načasování zatím. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní má slovo náš obecný zpravodaj, pan Zikorit Muresan. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, děkuji vám, pane Urile, za to, že jste k nám dnes ráno přišel. To je přesně ten způsob práce, který musíme vykonávat společně předsedo, děkuji vám, pane Urile, za to, že jste k nám dnes ráno přišel. To je přesně ten způsob práce, který musíme vykonávat společně. Eh, toto byl přesně jaksi účelem našeho návrhu, abychom si mohli vyměňovat pravidelně naše eh, stanoviska a také hovořit o tom, že implementace rozpočtu je v současnosti